platí své daně. Zasloužíme si také ochranu života na moři a ne někoho, kdo bude zavírat oči nad úmrtími ve středozemním moři. Zasloužíme si posílenou sociální ochranu, aby těch 113 milionů Evropanů už nežilo v chudobě. Zasloužíme si skutečný nadšený projekt. Byste musela pochopit, paní von der Leyen, že naše frakce není připravena obětovat planetu a lidi. Zaslouží si něco lepšího. Děkuji, pan Legutko. I vy máte dvě minuty. Prosím. Uh, thank you, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Vaše komise je šancí na nový začátek. A doufáme, že bude nový začátek. A má skupina vás podporí, v, podpoří v mnoha věcech. Rozhodně vás podpoříme například v získání kompromisu ve věci rozpočtu nebo otevření vnitřního trhu služeb, nalezení dlouhodobého řešení migrace, implementace ambiciozních klimatických plánů. Ale zdůrazňuji, Dáme plnou podporu těm společenstvím, jejichž živobytí je ohroženo tím absurdním zesilováním klimatických ambicí. Prosím, ujištěte se, že nikdy nevznikne evropská, evropský národ, protože my se stáváme z, 27 nebo 28 evropských států a ty nejsou totožné nesnažte se brát pravomoci členským státům tím, že byste odstranila eh, pravomoc VETA. Nezapomeňte, že instituce, která stanoví evropskou agendu, je Evropská rada. Nikoliv Evropský parlament. A ne pokračujte v, v postupech předchozí komise porušování duchu a litery zákona při vnucování procesu integrace. Navzdory tomu, co slyšíte v tomto sále nebo v sálech v, v Bruselu, tak je to úplně odlišný názor na to, co by Evropská unie měla být nebo co je v různých členských státech. Takže ať vycházíme skutečně z, z, poz, z poznatků a faktů a ne obráceně. Přeji vám hodně štěstí. Dvě minuty, Děkuji, pan Zany. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně von der Leyen. Konečně po měsících eh, sporů mezi různými složkami této většiny máme komisi. Bohužel ve chvíli největší krize, kterou zažívají evropské instituce, budeme mít nejslabší komisi. Komisi, která už vznikla kulhavá a podle vašich slov za to, co slíbila, nebo podle toho, co slíbila v těch pěti měsících, je to také slepá komise. Nepochopila požadavky evropských občanů a nechce zaujmout úplně jiný, nový přístup k problémům našich občanů. Vy jste ve svém projevu dnes hovořila o genderové vyváženosti, o novém eh, Green Dealu, ale máte představu o tom, co si myslí evropští občané, když se ráno vzbudí? Ne, jestli je genderová vyváženost v Evropské komisi. Myslí na to, jak být s výplatou do konce měsíce, myslí na práci, myslí, jak vyžít se svým platem a také pokud jde o ten nový zelený úděl, váš přístup je velmi ideologický a my bychom nechtěli, aby to vedlo k dalšímu znevýhodnění, konkurenčnímu znevýhodnění našich podniků. Evropa už hodně snížila emise, už jsme toho udělali hodně, teď jiní musí splnit svůj úkol. Nechceme, aby vaše pravidla znamenaly další břemeno pro naše podniky a pro naše ekonomiky. Neslyšel jsem nic o velmi důležitých prvcích. Víme o hrozbách pro naši konkurenceschopnost, které přicházejí od jinut, ale neslyšel jsem žádný návrh na to, jak napravit fungování našeho vnitřního trhu. Neslyšel jsem o tom platovém dumpingu a sociálním dumpingu a daňovém dumpingu uvnitř Evropské unie a o dezindustrializaci. To jsou procesy, které pokřivují náš jednotný trh. A my velmi hrdě s celou frakcí řekneme ne těm, kteří chtějí zničit Evropu. Já navrhuji, puste se znovu do hry, poučte se z chyb těch politik, které jste prosazovali v minulosti a změňte směr, protože právě to požadují evropští občané. Jinak Evropa bohužel nebude mít budoucnost. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně Keller, dvě minuty. Drazí kolegové, eh, komise eh, asi ví, eh, že klimatická nouze nám už nenechává příliš mnoho času na to, abychom mohli fungovat. My všem nejsme tak docela přesvědčeni o tom, že ta hesla, která si vytkla nová komise, budou také naplněna Eh, obáváme se, že klimatická opatření, klimatické politiky a podobně by mohly zůstat eh, v jakési vlažném stavu na půli cesty. Čili je třeba udělat více pro to, abychom zajistili skutečně eh, genderovou balanci a také celkovou vyváženost Evropské komise. My také tak trošku váháme, eh, jak to bude se střety zájmu a jak v Evropě skutečně budete prosazovat práva žen a právní stát. Opravdu nevíme, ale určitě, pokud budete dělat něco pro sociálnější Evropu, pro klima, budeme velice rádi stát na vaší straně a podporovat vás a samozřejmě, pokud komise nebude dostatečně ambiciozní nebo eh, zahne špatným směrem, budeme vás kritizovat. My bychom vás chtěli povzbudit, abyste prosazovali změny, abyste se eh, dokázali postavit také radě, pokud to bude nutné, a stáli vždy na straně eh, právního státu. Máme málo času, o těch problémech jsme už dneska hovořili, a nejenom dneska, ale také v minulosti, a pořád eh, zůstává řada problémů nevyřešených. Eh, chceme vás podpořit, ale nechceme vám dát biankošek, proto jsme se rozhodli, že jako skupina eh, se dnes držíme hlasování. Přesto se těšíme na spolupráci s vámi. Přejeme vašemu kolegu komisařů mnoho sil, mnoho odvahy, kterou budete potřebovat. Děkuji vám. Pan předseda Čološ, i vy máte dvě minuty. Madame la présidente, já Paní předsedkyně, ve spoustě věcí bude muset tato komise ukázat rozhodnost, efektivitu, schopnost motivovat členské státy a občany – kteří mají všechny důvody k tomu, aby věřili v tento projekt. Musíme ovšem uznat, že Evropa nikdy neměla tak ambiciozní komisi, pokud jde o digitální oblast a životní prostředí. Váš přístup se jeví efektivní a slibný. Nikdy jsme neměli komisi, která bude takto uplatňovat eh, rovnost eh, pohlaví, protože to je důležité pro nás, pro všechny, protože genderová vyváženost, to znamená dát také možnost všem, aby se vyjádřili. Komise chce podporovat eh, právní stát a chránit individuální svobody. Nikdy jsme neměli takový dialog, abychom společně budovali politickou agendu. A parlament eh, se také projevil v tomto programu. Naše frakce podpoří vaši komisi, paní předsedkyně, ale nebude to Biankošek Doufám, že všichni ti, kteří z rovnosti životního prostředí a právního státu dělají svou prioritu, udělají opravdu vše pro to, aby to nebyla jen prázdná slova. Aby ten program byl realizován, musíme vytvořit jasný a upřímný systém partnerství založený na důvěře, protože bez důvěry mezi námi nebudou výsledky. A bez perspektivy výsledků vás Renew potom podporovat nemůže. Budeme velmi pozorně sledovat předložené návrhy. Každý komisař má klíčovou roli k tomu, aby Evropě vrátil vizi, ambice a vášeň. Ze severu na jih, od východu na západ, my všichni tady máme jasný úkol. Musíme znovu dát impuls evropskému projektu. Nebudeme se zde vracet eh, s krásnými sliby nebo deklaracemi, ale chceme dělat činy a konkrétní opatření, které učení z Evropy něco užitečného v každodenním životě. A tuto komisi podpoříme v hlasování, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně Garcia Pérez. I vy máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V květnu tohoto roku evropští občané vyslali velmi jasný signál. Chtějí Evropu ale jinou Evropu. Změněnou Evropu. Evropu, která znovu bude prostorem příležitostí. Socialistická frakce velmi jasně vidí, jaká je naše práce v příštích pěti letech. Budeme pracovat na tom, aby Evropa byla ekologičtější, feminističtější, sociálnější. A očekáváme od komise, že také zaujme svou zodpovědnost, že bude odvážná my vám dokonce dovolíme, abyste se zmílili. Ovšem nikdy vám nedovolíme, abyste rezignovali, abyste zůstali v klidu, abyste přestali čelit těm výzvám, které má Evropa před sebou. Proto vás budeme sledovat. Budeme s vámi spolupracovat, budeme vás ale také kontrolovat. Já jsem si jistá, že máme před sebou pět let intenzivní práce abychom občanům vrátili naději. Občanům, kteří jsou mimo tento parlament, aby začali znovu věřit v ten evropský projekt. Děkuji, pan předseda Weber, dvě minuty. Eh, pane předsedo, eh, žijeme v době, kdy jsou populární extremistické pozice, zejména v sociálních médiích. Eh, proto tedy nám udělá dobře, když budeme dnes s paní von der Leyen přímo hovořit o tom, jaké jsou vize do budoucna. Ona nám dnes představuje silný, silný tým a e, má, my máme šanci dát jí silný eh, demokratický mandát. Ano, samozřejmě musíme spolupracovat také s radou, ale myslím, že víte, že Mezi parlamentem a komisí je třeba vybudovat partnerství, a které bude pracovat pro sjednocenou Evropu. Toto je naše zodpovědnost. A když teď slyším dnes tu levici a bohužel také značnou část pravice, eh, jejich agitaci proti této komisi, eh, vzdávání se a odmítání zodpovědnosti, pak nejlepším eh, nejlepší odpovědí na to je Eh, silný mandát pro tuto komisi. Spolupracujeme pro silnější a sjednocenou Evropu. Děkuji a nyní přistoupíme k hlasování. Rád bych vás informoval, že výjimečně vysvětlení hlasování je odloženo na zítřek. Připomínám, že Vysvětlení hlasování může být provedeno také písemně. Vážení kolegové, podle článku 125 jednacího řádu Evropský parlament potvrzuje nebo zamítne komisi většinou hlasů vyjádřených ve jmenovitém hlasování. Po hlasování oznámím výsledky. Pokud komise získá většinu odevzdaných hlasů, podepíšu dopis o předání, ve kterém se oznámí, že parlament schvaluje komisi, předám ji předsedkyni komise a budu o tom informovat radu. Na tomto základě Evropská rada oficiálně jmenuje komisi. Volba komise ve jmenovitém hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 461 hlasů pro, 157 hlasů proti, 89 se zdrželo. prima prima než podepíšu Paní předsedkyně, prosím, vraťte se na místo. Než podepíšu akt jmenování, rád bych řekl celému parlamentu, komisi a radě, že jsme velmi hrdí na práci, kterou odvedl Evropský parlament. Byl to demokratický, transparentní proces, který dodržoval smlouvy, a pravidla i jednací řád našeho parlamentu. Chci poděkovat parlamentním výborům, jejich předsedům a všem poslancům a všem politickým frakcím. Chci zdůraznit, kolik práce odvedla administrativa Evropského parlamentu. Chci také poděkovat tisku a sdělovacím prostředkům za pozornost, kterou věnovali práci naší instituce. Paní předsedkyni von der Leyen a nové komisi přeji vše nejlepší v práci. A teď podepíšeme dopis. E A teď vám ho musím předat. Eh, Teď budeme pokračovat v naší dnešní práci. Máme před sebou několik velmi důležitých hlasování. Zpráva Kylie uvolnění prostředků z Fondu Solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku. Jediné hlasování, jmenovité, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Většina poslanců více než tři pětiny odezdaných hlasů. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti. Jediné hlasování jmenovité, které tímto zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Holmajer, uvolnění prostředků z Fondu Solidarity, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Holmajer a Gardia Sabal. Rozpočtový proces na rok 2020, společný návrh. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Rada chce vystoupit. Prosím. Pane předsedající paní poslanci, poslankyně, já blahopřeji k dokončení tohoto eh, hlas, hlasování k finančnímu roku 2020. Evropský parlament tak eh, dotáhl dohodu se smírčího řízení z listopadu tak širokou politickou podporou. A chci využít této příležitosti k tomu, abych ještě jednou poděkoval předsedovi rozpočtového výboru a paní Monice Holmajer a paní Garia Zabal oběma zpravodajkám a všem dalším poslancům Evropského parlamentu, kteří se účastnili rozpočtového řízení. Děkuji vám všem za váš konstruktivní přístup. Chci rovněž poděkovat za podporu komise. Děkuji. Společný návrh, u kterého dohodovací výbor dosáhl dohody 18. listopadu, byl schválen jak parlamentem, tak radou. Podle článku 314 smlouvy o fungování Evropské unie byl veden tento rozpočtový postup a rozpočtový postup na rok 2020 může být tedy považován za uzavřený. Tím pádem rozpočet Evropské unie prohlašuji za plně přijatý. Je to tedy rozpočet na rok 2020 a já ho nyní podepíši. kolegy, kolegy. E Vážení kolegové, na pár minut přerušujeme zasedání. Děkuji. A děkuji za spolupráci v tak důležitém dopoledni. Děkuji.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 Děkuji a nyní přistoupíme k udělení ceny Lux. Vyzývám kolegy, aby se posadili. il maestro di cerimonie? Mr. President, ladies and gentlemen. Pane předsedo, dámy a pánové, jmenování jsou cold case Hammerskold eh, a potom eh, Bůh existuje, jmenuje se Petrunia a Království od Rodriga Sorgoyena. Prosím, přivítejte koprodukci Dánska, Norska, Švédska, Belgie, Spojeného království a Německa Cold Case Hammerskold, eh, kdy je režisérem Mats Brugger. Representing the... Zastupuje eh, tedy severo-makedonskou uh, eh, belgickou, slovenskou, chorvatskou, francouzskou eh, koprodukci, kde je producentkou Labina Mitevská. representing the Spanish and French a ze španělsko-francouzská koprodukce The Realm, Antonio Delatore a produkce pan Herrero. Předseda udělí, udělí tuto cenu Lux za rok 2019. Vážení režiséři, autoři, paní komisařko, místo předsedo Dobreve, vážení kolegové. Film je klíč, který otevírá dveře chápání skutečnosti. Pomáhá nám lépe pochopit, kdo jsme. Evropský film nikdy nepřestal popisovat naše společnost, která je složitá a těžko se popisuje, těžko se o něj vypráví. Ještě než byly